pozměňovacím návrhu 4 z prvního čtení, což rada již přijala. A vidíme tedy, že pokojeně můžeme odhlasovat tento text. Děkuji, paní Luling. Tato debata je velmi zajímavá, musíme ji však ukončit. Musíme nyní přejít k dalšímu bodu na programu jednání. Jde o doporučení v druhém čtení textu paní Tykau ohledně energetické náročnosti budov. Nejdříve si vyslechneme paní zpravodajku, má čtyři minuty. Domnule președinte, domnule comisar, Vážená paní předsedající, vážený paní komisaři, v roce 2008 se Evropská unie zavázala snížit do roku 2020 energetickou spotřebu o 20 a navíc 20 energie z toho má víc obnovitelných zdrojů. 25. a 26. března 2010 se také Evropská unie dohodla, že chce snížit energetickou náročnost o 20 eh, do roku 2020. Celkově lze říci, že stavby odpovídají za 40 procent spotřeby energie a také mají velký podíl na emisích CO2. Chceme zlepšit energetickou náročnost, e, e, energetickou účinnost budov. Evropská e, unie nebo občané Evropské unie vynakládají asi 33% na otop, eh, na chlazení a na vodu a tak dále. A pro některé rodiny to může znamenat až 45% jejich příjmů. Proto chceme-li snížit energetickou účinnost, tak se tím také sníží všechny účty, ale také se tím vytvoří asi 7 milionů nových pracovních míst do roku 2030. V listopadu 2008 předložila komise legislativní návrh, jak pozměnit směrnici 2002 lomeno 91 o energetické náročnosti budov. V roce 2009 Evropský parlament přijal velkou, vlačenou, velkou většinou svůj postoj v rámci postupu spolurozhodování a později parlament a rada zahájili eh, velká vyjednávání v rámci švédského předsednictví a v listopadu 2009 došlo k politické dohodě o technických aspektech tohoto legislativního návrhu. Hlavním úspěchem této dohody je za prvé Eh, mít zde zvláštní články a zvláštní body ustanovení, které se týkají financování. Komise by měla identifikovat finanční nástroje a také fiskální opatření, která existují a přinést nové eh, návrhy do 30. června 2011. Tato návrhy jsou také spojeny s prohlášením komise. Do roku 2020 by měly být všechny budovy by měly mít téměř nulovou spotřebu energie a také by se měl zvýšit eh, podíl eh, obnovitelných zdrojů. Pro veřejné budovy je tento cíl již o dva roky dřívější. A chceme také stanovit jasné cíle a jasné plány k tomu, jak zavést různá podpůrná opatření. Energetická Náročnost budov se také týká renovací. Všechny renovace by měly splňovat určité minimální podmínky a týká se to také různých komponentů a technických částí budov. Bude to mít také velký vliv i toto bude mít velký vliv na energetickou náročnost budov. Dále je zde nové ustanovení o certifikaci, jsou zde minimální podmínky pro certifikaci, také o, jsou zde údaje, které musí být v těchto certifikacích. E, také je zde možnost e, um, i zavádět různé ukazatele účinnosti. Paní předsedající ještě, pan předsedající ještě dává několik času. Abychom um, také mohli mít v těchto certifikátech ty ukazatele, tak je zapotřebí více informací. Také jsou zde další ustanovení, která se týkají akreditace a školení odborníků a to jak vlastníků budov, tak i obyvatel. Také je důležité spolupracovat s místními orgány a ještě také jsou zde nová ustanovení pro místní výstavbu. Je důležité, aby se také zaváděly inteligentní měřiče energií a také inteligentní kontrolní systémy, jako jsou například různé automatické a monitorovací systémy, které mají pomáhat šetřit energii. Nebude zde šád dokonce uh, června 2011 komise připraví společnou metodiku, jak eh, vypočítat nákladově optimální úrovně pro eh, energetickou účinnost budov. Společný postoj Rady je založený na dohodě z listopadu 2009 mezi Evropským parlamentem a Radou a proto doporučuji, abychom eh, tuto zprávu přijali. Děkuji o Pane komisaři, prosím, máte slovo. Vážení poslanci, v politice má člověk málo kdy příležitost předkládat opatření jako e, řešení e, win-win. Právě takovýto návrh však máme před sebou dnes. Je to e, tedy návrh směrnice o energetické náročnosti budov. Má se uspořit jak se potřeba, tak i emisí komise zaviněné eh, eh, budovami eh, energetická spotřeba budov může být znížena a může tak značně přispět za celkovou úst úsporu energií. Zároveň také zlepšíme bezpečnost zásobování a vytváříme také nové eh, pracovní přítosti ve stavebnictví. Nová směrnice o energetické účinnosti budov přispěje k tomu, že eh, pravidla budou náročnější a pomohou také se nížit náklady spotřebitelů. Energetická náročnost eh, to je nejlepší možnost, kterou kterou máme. Chtěl bych se zmínit o třech prvcích nové směrnice, která je velikým pokrokem ve srovnání s minulostí. Národní stavební normy jsou náročnější a vzniknou energeticky náročnější budovy. Budovy menší jak tisíc čtverečních metrů a také renovované budovy budou spadat do této směrnice, a to včemně, včetně výměny oken. Eh, lepší eh, nabídka informací pro občany je rovněž důležité. Eh, majitelé domů budou muset předkládat certifikáta o úspoře energií daných budov. Tím se má umožnit realizovat energeticky nulově náročné budovy. Eh, všechny nové budovy po roce 2020 musí odpovídat eh, velmi přísným eh, standardům. Národní akční plány musí být připravovány v jednotlivých členských státech tak, aby ta úroveň byla co nejvyšší. Toto všechno nabízí nová směrnice. Je to velký úspěch evropské politiky děkuji paní poslankyni eh, Tykao za výbornou spolupráci a za také eh, velmi rychlé přijetí eh, této směrnice. Již jste zdůraznila, že energetický potenciál bude možný pouze při rychlé provádění této směrnice. Proto musíme také ještě lépe využít stávajících finančních nástrojů, jako je Evropský fond. Zde 4 rozpočtu mohou být využita, ale členské státy této možnosti zatím nevyužily. Kromě toho bychom chtěli také zdůraznit snahu členských států a podpořit je finančně při renovaci budov. Ve výboru pro průmysl se budeme snažit, aby prostředky Evropského konjunkturálního projektu a fondu byly lépe využity právě za tímto účelem. Jsem si jist, že s podporou Evropského parlamentu dnes uděláme důležitý krok a děkuji vám všem za tuto spolupráci. Děkuji vám. A nyní budou řečníci za jednotlivé frakce. Pan Rubik. Pane komisaři, paní kolegyně Tykal, blahopřeji vám k této zprávě, která představuje velký krok správným směrem. V Evropě máme více než 160 milionů budov, které je třeba tepelně izolovat tak, aby se spotřebovávalo málo energie a aby se snížila celková energetická spotřeba. 40 energie nám uniká a my doufáme, že termickým, tedy tepelnou izolací dokážeme uspořit minimálně 5 energie, ale potřebujeme také další zaměstnanost a musíme vzdělávat řemeslníky, kteří budou rekonstruovat tyto budovy a také budou budovat nové budovy. Potřebujeme malé a střední podniky, a které se budou podílet na těchto stavebních pracech. Toto je nejlepší cesta z krize, protože tak eh, vzniknou nové daně a vlastně nahradíme fosilní energii novými energiemi a můžeme využívat i obnovitelných energií. Já se domnívám, že nahrazení energie z fosilních paliv půjde také ruku v ruce se ušetřením nákladů v domácnostech. Já jsem přesvědčen, že nesmíme dále spotřebovávat tolik energie jako do posud. měli bychom začít investovat a právě v dobách krize je investovat investice základní předpoklad pro východisko z krize a to bychom měli dělat nebyrokraticky. Děkuji. Eh, Pan Bačitis, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, nejprve chci pogratulovat paní Tikau za její práci, za její práci na této zprávě. Dohoda s radou je velice ambiciozním cílem a bude to mít také velký dopad v tomto odvětví, o kterém hovoříme. Také to bude důležité pro členské státy. Je důležité, aby členské státy tuto směrnici provedly včasně a řádně. Co se týče energetické náročnosti budov, tak to je velice důležité téma v kontextu vnitřního trhu a energetiky. E, stavebnictví je odvětvím, kde jsou velké možnosti, jak šetřit energii a to je také příležitostí pro mnoho členských států a je to dobré i pro nové členské státy, protože v těchto nových členských zemích je mnoho starých domů a bytů. Lidé, kteří tam žijí, mají často menší příjmy a musí platit vysoké účty za energie. Pokud chceme dosáhnout budov s téměř nulovou spotřebou energie, tak to znamená, že jsou nyní vyšší požadavky také na stavební firmy. To je velice důležité. Je to také velice ambiciozní cíl a pane komisaři a vážení kolegové, já doufám, že tato směrnice bude zavedena do praxe. Děkuji. Kol je tři lepka. Paní Hall, paní Hall, má slovo. Pane předsedo, chci blahopřát paní Tykau, která opravdu se této tématice velice věnovala. Velice jsme se spozdili kvůli Lisabonské smlouvě a proto se do ovzduší dostalo daleko více CO2 v mezidobí. V této době jsme možná zapomněli, že některé věci v této přepracované verze zněly radikálně, především opuštění eh, Prahu ve v objemu tisíce metrů. A také hodláme mít nulově náročné budovy v roce 2020. Tyto nové požadavky na nové budovy nám eh, v ambiciozních plánech 2020 nepomohou, protože jsme si uvědomili, že musíme řešit minimálně 30 eh, snížení emisí, ale my se nesmíme proto zaměřit především na nové budovy, ale na stávající budovy. Tady navrhuji tři klíčové iniciativy při šetření energie. Za prvé, je velice důležité, aby komise předložila razantní nákladovou strukturu, protože harmonogram program je velice těsný, protože jsme přišli e, o hodně času a teprve v roce 2014 takovéto náklady mus, mohou být navrženy. A za druhé musí také členské státy schválit výroční národní plány pro renovaci budov. A jestliže bychom měli závazné evropské cíle v oblasti efektivity a účinnosti, tak si myslím, že členské státy by tyto cíle schválily rychle, protože by si uvědomili, že splnění cíle je nejlepší dělat systematicky. A za třetí, ta nejdůležitější věc je ta, že členské státy musí dát k dispozici především financování těchto projektů. Jinak se můžeme snažit, jak chceme, tak se nic nestane. A také v této oblasti jsme neudělali onen příslušný krok. A proto je důležité, abychom měli Eh, dnes již peníze na tuto obnovu a já také doufám, že komise se v této oblasti nespostí. Já se obracím na komisi. Eh, v, v, v dokumentu se také hovoří o slabosti ekologické legislativy v minulosti a proto žádám komisi, aby nám sdělila, že tato směrnice bude co nejdříve implementována. A nyní má slovo pan Tormes. Pane komisaři, vážení kolegové, poslanci, blahopřeji paní zpravodajce a také celému týmu stínové, eh, stínových eh, zpravodajů. Já eh, mám k dispozici dvě a půl minut a nechci tolik hovořit o směrnici, spíše o výhledu na to, co je nutné udělat, abychom vyrovnali slabiny směrnice, co je nutné udělat především ohledně starých budov. Zdroj zdroje a energetická produktivita v Evropě musí být navýšeny. Potřebovali bychom nyní od komise, aby nám předložila evropskou eh, iniciativu pro budovy. Za prvé musí pomáhat národním vládám při provádění směrnice. Ta poslední směrnice nebyla provedena správně. Vy, pane Etting, ve vašem generálním ředitelství eh, máte pouze jednoho úředníka, který se tím zabývá a ten ještě v červnu eh, odejde. Eh, jak eh, zajistíte tedy realizaci této směrnice? Již se hovořilo o finančních modelech, o tom, co můžeme udělat také na úrovni komise pro lepší využití regionálních peněz. A možná, že byste se také krátce mohl zmínit také o zbytkových prostředcích ve fondech. Za třetí, dětí. Potřebujeme také vyšší eh, produktivitu práce eh, ve stavebnictví a to znamená, potřebujeme více vzdělání. Lépe vzdělaní dělníci, pracovníci s lepší produktivitu, ale samozřejmě také za lepší eh, pracovní podmínky a mzdové podmínky ve stavebnictví a spochybní to, co se platí dnes. Proto potřebujeme také také iniciativu o sociálním dialogu na úrovni stavebnictví a stavebních odborových organizací. Nutně však také v oblasti výzkumu a vývoje potřebujeme více se soustředit na budovy, na to, aby nové budovy byly téměř s nulovou spotřebou a potřebujeme také nové organizace, nové technologie pro renovaci budov. Pouze když celý proces renovace bude zlepšen, tak můžeme dosáhnout lepších výsledků a myslím si, že zde bychom mohli pomoci stavebnímu průmyslu i národním hospodářstvím. Děkuji. Děkuji, pan, paní Ford, dvě minuty. Pane předsedo, pane předsedající, nejprve také chci poděkovat paní Tykau a dalším zpravodajům za způsob, jakým se eh, vydali na vyjednávání této směrnice. Eh, myslím, že mm, všechny skupiny se tím zabývaly a Eh, vidíme, jsme rádi, že už začalo další fáze vyjednávání. Já tuto zprávu vítám. Jak bylo již řečeno, 40 energie spotřebují právě budovy. Potřebujeme udržitelnější bydlení a to nikoli pouze výzvy, kterou, eh, která se týká uhlíku, ale také proto, že stále vidíme, jak se zvyšují ceny energií a chceme více bezpečnosti, zabezpečení energetiky je také důležité, aby členské státy e, upravily své e, zákony podle této směrnice. Tyto certifikáty, o kterých se hovoří, dokážou více e, zvýšit povědomí a dokážou také podnítit k šetření. A je také důležité, aby všechny budovy nové i nově renovované měly inteligentní měřiče, aby se všichni občané a všichni obyvatelé mohli mít informovanou volbu o, energeti- o energiích. Eh, je pravda, že ta původní směrnice byla pouze málo zavedena do praxe a proto musíme my zde v parlamentu i ostatní stále sledovat, jak budou členské státy provádět tuto novou směrnici. A myslím, že členské státy by také měly eh, lépe eh, si předávat nejlepší osvědčené praxe mezi sebou a měly by zde také se dohodnout na určitých minimálních eh, podmínkách a minimálních standardech. Všichni víme, že je důležité, abychom šetřili energiemi, je to důležité pro soukromý i veřejný sektor a všichni eh, získají výhody, všichni si uvědomí výhody, které budou jak pro životní prostředí, tak pro ekonomiku. Chci vás však ještě varovat, protože v mém vlastním země se dochází k tomu, že členské státy si jaksi vylepšují ty směrnice a v mém členském státě k tomu také došlo. Nakonec e, to přineslo více nákladů a nemělo to dostatek efektu a navíc to vedlo i k poklesu zájmu veřejnosti a důvěry. Toto e, je politování hodné. Nyní v době hospodářské krize bychom měli se e, podívat na tuto směrnici a měli, vím, že tato e, činnost už probíhá dlouho, už, už dlouho se tímto zabýváme, ale měli bychom se soustředit pouze na určité oblasti zde v Evropském parlamentu, e, zde v Evropské unii, kde budeme spolupracovat k tomu, abychom přinesli uh, užitek pro všechny. Děkuji. Nyní paní Carvalho. Eu quero também começar por felicitar Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poblahopřát paní Tykau k její práci a k její vytrvalosti. Toto je velice důležitá oblast eh, udělat budovy daleko energeticky účinnější. My potřebujeme proto takovéto návrhy jdoucí tímto směrem. A potřebujeme také ambiciózní evropskou politiku. A tato ambiciózní politika potřebuje ještě komplementární opatření, například v dnešní krizové době. Stavebnictví je jedno z odvětví, které má největší potenciál a je to také skvělé odvětví, kde lze dělat dobrou veřejnou politiku. A já na to se chci zaměřit. Chci říci, že bychom měli využít této příležitosti a zlepšit energetickou účinnost našich budov a také vytvořit hodně pracovních příležitostí v budoucnosti. Nehovořím pouze pouze o nových budovách, ale hovořím také o rekonstrukci stávajících budov. Tato legislativa nám pomůže, abychom zlepšili stávající e, situaci u budov v Evropě. Je třeba také zabezpečit strategické investice, protože to nejsou pouze investice do budov, ale také do občanů. A nyní pan Paška. Úvodom chcem povedať, že... Úvodem bych chtěl říci, že jsem rád, že Evropská unie objevila potenciál eh, těchto budov. Poměrně rychlé úspory energií je možné dosáhnout zlepšením tepelných izolačních schopností obodových plášťů a také zateplením starých budov. Úniky tepla však nejsou po jediným projevem plítvání. Z hlediska spotřeby energie je důležitou položkou složkou i ohřev vody pro osobní hygienu a úprava vody a vzduchu v uzavřených oblastech. V těchto oblastech je však cesta složitější a komplikovanější. Je to cesta zvyšování eh, efektivity eh, sofistikovaných eh, systémů regulace a výměny energií v budově samotné. Většina budov z hlediska unifikace jsou eh, různé a energetický režim budov musí být individuální, tak musí být projektován eh, a je to rozdílné, ať již se jedná o pracoviště nebo eh, domácnost. Nároky na komplexnost inženýrských a projektových prací tedy bude stoupat. Je nutné dobře nadimenzovat inteligentní řešení pro jednotlivé budovy. Právě proto i zde zde musíme hledat stimuly pro lidský potenciál v této oblasti. Pane komisaři, je nutné navyšovat vzdělání a já budu velmi rád, když se cíle této směrnice budou plnit. V některých oblastech to však bude velmi obtížné. Děkuji vám. Paní Carvalho, dvě minuty. Senhor Presidente, Senhor Comissário, o setor da construção é responsável por 40% do... Vážený pane předsedo, stavebnictví eh, odpovídá za 40 energie a za 35 emisí v Evropské unii. Stávající legislativa stanoví, že do roku 2020 musí všechny nové budovy být takzvanými budovami s téměř nulovou spotřebou energie a že stávající budovy musí být renovovány takovým způsobem, aby byly méně energeticky náročné. Tato legislativa přispěje ke snížení energetické závislosti Evropy a také se nám podaří eh, snížit emise CO2 a zároveň ukážeme, že, nebo zajistíme také více pracovních míst pro naše občany. Proto musíme Eh, také ukazovat všem lidem, že snižování energetické náročnosti budov také přispěje k, turistickému rochu, k vytváření pracovních míst a k udržitelnému růstu po celé Evropské unii. Co se týče renovace, potřebujeme zvýšit veřejné a soukromé investice. Potřebujeme, aby veřejné a soukromé investice šly ruku v ruce, vytvářely pracovní místa, zejména pro malé a střední podniky. Potřebujeme také různé programy rekvalifikace pro naše občany a tím se dokáže také naše ekonomika znovu nastartovat. To je jediný způsob, jak, členský, jak členské státy mohou využívat eh, eh, regionální fondy. A také by se měl využívat, eh, ehm, ty, měly bych se využívat tyto fondy jako katalyzátor pro další růst. A je také důležité zajistit, abychom měli dostatek financí pro renovaci a pro, to, aby všechny nové, a pro zajištění toho, aby všechny nové budovy byly energeticky účinné. Děkuji. Nyní paní, pan Padar dvě minuty. Lugupeetud Oma tähtsuselt on proua Tiika raport üks tähtsamaid Dámy a pánové, zpráva paní Tykau je jedním z nejdůležitějších nástrojů, který jsme v minulé době schválili. Já blahopřeji všem, kteří se na této zprávě podíleli, především paní Tykau. Zop zopakuji to, co již bylo řečeno a zaměřím se na dva body. Za prvé, směrnice nám nabízí nové podnikatelské možnosti tak, abychom zvýšili eh, energetickou účinnost budov, tak se musíme také zaměřit na renovaci starých budov a musíme se také zaměřit na budování inteligentních domů evropské podniky Evropské unie a také členské státy by měly spolupracovat a investovat do technologií, které zlepší eh, energetickou eh, účinnost eh, budov, které v současné době produkují 40 CO2. A za druhé se ptám, kdo to všechno zaplatí. Za prvé směrnice obsahuje návrh, kdy Evropská komise by měla eh, také využít strukturálních fondů pro tento cíl. Já se domnívám, že investice bychom měli nalézt v současné finanční perspektivě. Děkuji.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 Děkuji, paní Deli, dvě minuty. Vážení kolegové, já vítám eh, obecný postup této směrnice. Bojuje naléhavě proti klimatickým změnám. Rok 2010 je také rok boje proti chudobě. Mnozí Evropané eh, trpí také eh, chudobou, protože nemají přístup k energii. Zde však hovoříte pouze o nových budovách budovách a o dvou milionech nových e, bytů, přičemž v Evropské unii je mnoho starých budů, ale 150 milionů starých bytů e, musí být zrenovováno, aby se dosáhlo faktoru 4. Od roku 2005 e, je velká část regionálních fondů použitelná pro energetické úspory. Jsou využívány však ve velmi málo. Jak chcete eh, tlačit členské státy k tomu, aby eh, po roce 2013 postupovali úsporněji? No, Je tady pan Zjorbot? Ne, není, tak přejdeme k dalšímu řečníkovi, paní Sjordorga, z dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, tak jak již mnoho kolegové zmínilo, tak nejekonomičtější cestou k zabezpečení energetickou bezpečnost je e, úspora energie. Tato směrnice a její přepracovaná verze znamenají, že já mohu poblahopřát paní zpravodajce a také dalším kolegům, kteří se podíleli na tomto dokumentu. V oblasti stavebnictví máme velký nevyužitý potenciál, nejenom pokud se týče úspor energií, ale také dalších pracovních příležitostí. V Litvě více než 80 budov bylo postaveno před více než 20 lety. A jsou postaveny energeticky neefektivním způsobem. A proto tento dokument je velice aktuální a je důležitý v době krize. Také rad, rada bere tento návrh v potaz, protože je velice vyvážený, stanoví nové standardy pro renovované a nové budovy a vytvoří to také dobré podmínky pro úspory energií a také pro úspory domácností. Certifikační pravidla podpoří také lidi ve změně chování při mnoha příležitostech bylo řečeno něco, co chci zopakovat. Úspěch směrnice bude také záviset na rychlé implementaci v členských státech a na to potřebujeme také aktivní finanční pomoc, jak ze strany členských států, tak i EU. Finanční, energetická účinnost je prioritou EU a měla by být také prioritou pro všechny členské státy. Děkuji. Děkuji vám. Nyní přejdeme k eh, okamžitým eh, reakcím. Jedna minuta, nejdříve eh, pan Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Directiva privind performanța energetică a clădirilor. Děkuji. Co se týče směrnice o energetické účinnosti budov, tak zde to vytvoří nové druhy investice do stavebnictví. Investice do nových technologií budou snižovat eh, spotřebu energie a budou mít také velký dopad na národní i regionální trhy. Vytvoří nová pracovní místa a také zlepší energetickou, energetickou zabezpečnost Evropy. Musíme najít dostatečné finanční nástroje. Evropští občané nemohou sami financovat modernizaci energetických systémů v budovách. Největší, eh, ta největší eh, suma z regionálních fondů není dostatečná a je nutné tuto částku ještě navýšit. Komise by měla podpořit toto úsilí v tom, že vytvoří zvláštní fond pro energetickou účinnost, který také může ještě eh, Evropská unie, členské státy a Evropská investiční banka spolufinancovat. Také bychom měli podporovat inteligentní městské projekty a měli bychom také přeskoumat všechny mechanismy v členských státech, abychom dokázali šířit osvědčené postupy, které se týkají znalostí a dalších způsobů, jak šířit postupy pro eh, zlepšování energetické účinnosti budov. To. Gratulálok Tikau asszony jelentéséhez és az irányelvhez. Já bych ráda poděkovala zpravodajce a pogratulovala jí tato zpráva nebude mít ale velkou hodnotu, pokud nedostane dostatečné prostředky. Pane komisaři, ve vašem rozpočtu plánovaném po roce 2013 mají být mobilizovány prostředky pro soudržnost, ale je potřeba mobilizovat také soukromý kapitál. Platí zde také princip, že je potřeba zapojit obyvatelstvo. Kolega Marinesku zmínil, že by se měli hovořit o zkušenostech jednotlivých členských států. Například s úvěry. Například v Maďarsku jsme modernizovali 250 tisíc panelákových bytů. Jak už řekli kolegové z Lotyšska a jiní, je, tato, je situace v této oblasti opravdu obtížná. Tu, tento program bychom měli rozšířit také na rurální oblasti. Eh, Děkuji, pan Milcer. Vážený pane komisaři, já si myslím, že bychom měli eh, dát eh, pozor na několik věcí. Za prvé, ten energetický potenciál úspor u budov je eh, sporný. Sanace eh, zejména eh, památkově chráněných budov můžou trvat hodně dlouho a nemusí být tak přínosné. A proto by bylo ovšem také dobré se zamýšlet nad tím, jak uchází zisky z nájemného, když se ta budova opravuje. A potom ta, pokud jde o tu eh, eh, povinnost eh, instalovat solární panely podle marvulského vzoru, tak to nikdy nesmí přijít. No, pokud jde o ty nulově, nulové budovy, tak tam je to jiná věc. Fotovoltaikou lze pokrýt všechny potřeby pouze pokud jsou vytvořeny záložní energetické zdroje. A pokud jde a to eh, vyvolává potřebu vytvořit drahou eh, dvojitou eh, strukturu. Samozřejmě příslušná energetická zařízení ještě nejsou k dispozici, která by něco takového dále umožňovala. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tuto zprávu a zejména musím říci, eh, že jsou v ní obsažené eh, eh, skvělé věci, skvělá doporučení ze strany některých kolegů. Je zcela zřejmé, že budovy, které máme dnes, domy, které dnes stojí, tak většina z nich tady bude ne v roce 2020, ale i v roce 2050. A proto je třeba se na ně začít zaměřovat už dnes. U nás v mé zemi je v současné době vysoká nezaměstnanost protože se eh, nestaví ve stavebnictví a máme eh, spoustu prázdných domů a nikdo v nich nežije. Proto, by v zásadě ani není, proto v zásadě ani není třeba stavět nové domy. Jak už eh, uvedli tedy kolegové, musíme se zaměřit na stávající bytové fondy a rád bych panu komisaři řekl, že Stát by, měl, eh, stát by měli používat strukturální fondy k okamžitému eh, řešení těchto problémů. Je to nesmírně důležité a tento plán je třeba uvést do praxe. în primul rând doresc să felicit raportoarea pe doamna Țicău pentru... Za prvé bych chtěla poděkovat eh, zpravodajce paní Tykau za tuto zprávu, protože budovy stavby mají velký potenciál, pokud jde o úspory energie. A proto účinnost budov je zásadní, proto abychom mohli i splnit cíle strategie Evropa 2020. Tyto energetické certifikáty jsou nezbytné, alespoň proto, abychom informovali potenciální kupující o e, tom, jaká je energetická účinnost budov, kterou si chtějí pořídit. A měli bychom tedy již zavést mm, tyto certifikáty tento rok, ale eh, byly zde skluzy s odsouhlasením dané normy a důvody toho skluzu byl nedostatek certifikujících orgánů a především riziko, které zde znamenají starší budovy. Toto opatření bude zavrno v Rumunsku k 1. lednu 2011 co, a pro občany hlavní výhoda eh, tého, eh, tedy tepelného eh, zabezpečení nebo tepelné izolace budov je i úspory a proto Ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo 150 milionů leva na toto. Lej, děk za to Děkujeme na to.

Nyní pan Wertmann Vážené kolegyně, vážení kolegové, v roce 2008 se Evropská unie zavázala do roku 2020 snížit spotřebu energie o 20 a to zlepšení energetické účinnosti budov a stavbou energeticky nenáročných budov, tím nesnížíme jen eh, energetickou spotřebu, tím také snížíme dopady krize. Potřebujeme specialisty a tím vytvoříme eh, pracovní místa. K tomu dlouhodobě snížíme náklady na domácnosti evropských občanů. A na závěr také poukážeme na energetickou situaci starých typů budov a na nutnost toho, že je potřeba učinit nápravná opatření. Děkuji. Jménem komise, pan Oettinger, máte slovo. Dámy a pánové a vážení poslanci, docela eh, je jisté, že se shodneme eh, na tom, jak je důležité sanovat budovy a eh, stavět je s ohledem na náš společný cíl, energetickou efektivitu a snižování emisí CO2. Když se podíváte na jiné úlohy, eh, v elektrárny, energetický mix, automobilový průmysl, vidíte, že na scéně je eh, velice málo aktérů, o které by zde šlo. Energetické podniky, nebo těch 12 až 15 eh, koncernů, které v Evropě vyrábějí auto. To znamená, že tam ten počet partnerů, které člověk musí e, získat na svoji stranu, je e, docela zřejmý. Zatímco v oblasti e, stavby budov je spousta aktérů, vlastníci budov, nájemci, pronajímatele, uživatele, obce se svými územními plány a rozvoj měst obecně, regionální aktéři, Eh, pro které je často eh, stavební zákonodárství eh, stanovováno na různých úrovních. Jinými slovy, nikde jinde se nenabere tolik procent jako v oblasti stavebnictví, pokud jde o úspory. A nikde není tolik milionů partnerů, které je třeba získat na naši stranu. A proto je dnešní směrnice důležitým krokem, ale rozhodně nikoli posledním. A proto eh, vám děkuji eh, za vaše podněty eh, a za vaše příspěvky. Vyslechl jsem je s pozorností a věřte mi, že provádění té směrnice je stejně tak důležité pro nás jako její vytvoření. Směrnice je dnes na papíře a nabide na hodnotě teprve, až když se bude prosazovat v praxi. Potřebujeme, aby všichni aktéři, členské státy, ale i eh, místní eh, samozpráva a vlastníci a uživatelé eh, budov ji znali a uplatňovali. Nejenom u nových budov, ale i u asanací musíme uplatňovat opatření na úsporu energií. Ten náš návrh na 115 milionů eur a na jejich konkrétních na jejich konkrétní využití přijde během několika týdnů. Pracujeme na něm velice intenzivně. Eh, chceme eh, vlastně eh, s ním přijít až co nejpozději, abychom věděli, jestli to náhodou nebude i více než 115 milionů, ale ne příliš pozdě na to, aby ty peníze chyběly už v dané časové ose. Nesmí chybět program pro obnovitelné energie a pro efektivní využívání energií už eh, zpracováme se zainteresovanými poslanci. S kolegou Anem v současné době eh, jednám o tom, jak zastávajícího finančního období posílit eh, energeticky regionální rozvojové programy nebo posílit je po energetické stránce. A také o tom, jak v příštím finančním období se zaměřit více na energetiku a na efektivní využívání energie v budovách. K tomu potřebujeme vás, protože už delší dobu připravujeme tu příští, eh, eh, finanční, to příští finanční období a vy spolu utváříte eh, evropský rozpočet. Já předpokládám, že evropské země, evropské členské státy nedají víc peněz do rozpočtu. Takže s tím, co máme do posud k dispozici, s tím procentem HDP si musíme vystačit. A, a tady máme hned jako prioritu výzkum v oblasti energie, úsporné eh, programy energetické pro aktéry na lokální úrovni. A je zřejmé, před eh, dalším finančním období s vámi budeme muset jednat o tom, jak eh, zapojit ty regionální, národní programy Eh, do eh, toho plnění našich eh, cílů, jak je propojit na zájem. Jak říkám, toto je důležitý krok, ale nikoli poslední a proto rádi zohledníme vaše připomínky. Já jsem si jistý, jistý že nás budete kontrolovat, tak aby i to naplňování směrnice v praxi proběhlo úspěšně. Děkuji vám všem poslancům, zejména paní zpravodajce. Musím říci, eh, že eh, tato směrnice eh, je sledována se zájmem i ve Spojených státech a v Číně a Evropa tímto a dalšími kroky se dostává o krok před, než před, tedy před ostatní. Děkuji. Děkuji a závěrem dávám slovo paní zpravodajce Tikau. Domnule komisar, doresc să mulțumesc întâi și întâi shadow raport. Eh, vážený eh, pane předsedo, pane komisaři, eh, zaprvé děkuji stínovým zpravodajům za jejich podporu. Pane komisaři, jedná se o první krok v procesu zvyšování efektivní energetické efektivity budov. Evropský partner, parlament bude trval eh, efektivním partnerem, eh, který bude podporovat naplňování této legislativy. Já jsem samozřejmě dělal rozdíl mezi stávajícími budovami a novými budovami a zohledňovala jsem typ vlastnictví, protože to se liší mezi jednotlivými členskými státy a také se to eh, liší, pokud jde o bytové fondy. Já si myslím, že můžeme eh, použít eh, střednědobé přehodnocení finančních perspektiv v roce 2010 ke zrevidování operačních programů, tak abychom mohli dát více peněz na efektivitu budov. Členské státy mohou použít 4% eh, RDF a pokud to považují za užitečné, mohou snížit o DPH, ale ne o více než 5% na podporu energetické efektivního využívání energií. Já věřím, že všechny prostředky, které se dají na efektivní využívání energií, vytváří eh, nová pracovní místa a povedou vlastně k větším daňovým odvodům na místní a eh, v regionální úrovni. Eh, jenom pokud bude absorbovat více než 4 evropských prostředků, které jsou přidělovány na energetickou efektivitu v letech 2010 až 2013, tak se nám podaří nebo pa, pak budeme moci ehm, eh, žádat o navýšení prostředků eh, na, v letech 2014 až 2020. Myslím, že to bude eh, až o 10 až 20 no 8 až 12 pardon. A také bych byla ráda, aby těch 115 milionů eur, které se nevyužily, aby byly přiděleny na iniciativu inteligentních měst Myslím si, že eh, v letech 2014 až 2020 by energetická efektivita měla být eh, vrcholnou naší prioritou a eh, přitom by se měla zaměřit i na venkov. Evropský parlament žádá o vytvoření fondu na energetickou efektivitu už od roku 2007. Budeme vás i nadále podporovat při vytváření takovéhoto fondu. Děkuji vám, paní Tikau. Tímto uzavírám a naši eh, debatu a hlasovat se bude eh, zítra. Vážení kolegové, podle programu eh, nyní budeme projednávat zprávu pana Mandrse o názvech textilí a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami. Je tady pan zpravodaj přítomen? Logo je ο συγκητής, Manders?